Zahajuji opět naše zasedání, prosím zaujměte místa. Nejprve se přihlásil pan Golniš. Jde o osobní poznámku. Pane Golniš, řekněte nám prosím, na základě jakého článku jednacího řádu chcete přednést svou osobní poznámku? Děkuji mnohokrát. Je to článek 164 týkající se osobních skutečností. Byl jsem informován, že při hlasování eh, předsedající, a to jste byl vy, pane předsedo, já jsem eh, se hlásil k eh, jednacímu řádu a eh, bylo řečeno, že bych měl dostat uklidňující prostředky, pokud se neuklidním. A pane předsedo, s veškerou úctou k vám a k vaší funkci bych chtěl říci, že toto vyjádření se mi zdá dosti opovržlivé. Já nebudu žádat žádnou sankci vůči poslanci Šulcovi. Já uznávám svobodu projevu, jenom bych chtěl tímto připomenutím jednacího řádu říci, že článek 22 o funkci předsedy články 165 a 166 o kázeňských pravomocech předsedy vám určitě umožňovaly postihnout nebo vyloučit poslance, který vážně narušoval zasedání, ale v žádném případě eh, by vám to nemělo umožnit eh, vyloučit eh, poslance, který v okamžiku, kdy jste se takto rozhodl, nijak nenarušoval zasedání, aniž byste ho vyslechl a aniž byste mu dal možnost, aby se očistil od obvinění, která jste přednesl. A to mi připadá uh, ať už si o tom myslíme cokoliv, dosti v rozporu s lidskými právy, které tento eh, parlament se snaží vyvážet do celého světa. Děkuji, že jste mě vyslechl, pane předsedo. Tak, prosím, pane Golniši, eh, další bod pořadu jednání eh, následuje rozprava s panem ministerským předsedou Švédska o aktuální situaci v Evropské unii. Vážený pane ministerský předsedo, Eh, Fene, eh, srdečně vás vítám na půdě Evropského parlamentu. Je nám velikou ctí, že eh, nám dnes přednesete vaše představy o situaci v Evropské unii, že tak učiníte v Evropském parlamentu. Pane ministerský předsedo, než vám předám slovo, tak bych rád poukázal na to, že po osnesení eh, předsedů eh, eh, jsme tento postup catch the eye připustím, nepřipustíme a takhle nebudu přijímat žádné modré kartičky. A slovo má nejprve pan ministerský předseda Švédska Löfven. Prosím. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, děkuji vám velmi za pozvání, je mi ctí být dnes mezi vámi, je potěšením pane místo předsedo Evropské komise, paní paní eh, Kristalina Georgieva, eh, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Byly to nejlepší časy, byly to nejhorší časy, byl to věk moudrosti byl to věk pošetilosti, eh, byla to epocha eh, víry, byla to epocha eh, nevinnosti, bylo to období světla, bylo to období temnoty. Bylo to jaro naděje, byla to zima zoufalství. Toto jsou zahajovací nebo první řádky eh, v povídce dvou měst Dickense. On popisuje Evropu na konci 18. století, ale stejně tak mohl hovořit o našich dnešních dobách. Skutečně jsme zvládli zimu eh, zoufalství eh, terorismu a extremistů, kteří se pokoušeli zaútočit na eh, naše základy. Rusko pokračovalo také posouvat evropské hranice s tím, že používali ozbrojené síly. Naše Evropská unie nebyla schopna zvládnout například míru nezaměstnanosti mládeže. Je tady sociální beznaděje a také globální krize uprchlická ale eh, je tady taky, jsou tady také známky naděje eh, ve světě eh, dohoda, globální dohoda o klimatu, dále cíle udržitelného rozvoje a velká část evropských zemí, které se vymaňují z chudoby. Toto všechno nám ukazuje, že žijeme v dobách, kdy globální spolupráce může skutečně něco přinést. A Evropská unie má rovněž příležitost v tomto jaru eh, naděje. Pokud zůstaneme silní a sjednocení proti vnějším hrozbám, pokud eh, budeme zvládat společné výzvy eh, se společnou silou a tady bude zapotřebí řešit problémy, pokud budeme jít cestou k řešení finanční krize a pokud budeme začínat stavět silné společnosti, budovat silné společnosti. Narodil jsem se v roce 1957 ve stejném roce, jako vznikla římská smlouva. Má generace eh, ta měla obrovské příležitosti a eh, stála před velkými nadějemi do budoucna. Pro mnoho z nás eh, se zdál být svět náš, mohli jsme ho probádat a mohli jsme z něho udělat lepší místo pro život. A teď ale nevidím větší povinnost, než poskytnout stejnou příležitost a naději mladé generaci v dnešní době. A vím, že Evropská unie může být hybnou silou tohoto procesu, pokud um, budeme, dostojíme třem hlavním hodnotám Evropské unie, a to je demokracie, spolupráce a rovněž přidaná hodnota pro naše občany. Dovolte mi, abych začal demokracií. V současné době posilujeme naše společné akce proti terorismu, který vykonává zbabělé útoky proti naší eh, společnosti. Mnoho akcí, kroků, které činíme, jsou kroky tvrdé, ale jsou nezbytné. Ale práce zaměřená na obhajobu demokracie je eh, daleko větším úkolem. Obhájit demokracii znamená eh, postavit se za bezpečnost našich eh, židovských občanů v době, kdy antisemické hrozby, nenávist a násilí eh, se opět šíří Evropou. Někdy musíme zabránit tomu, aby se šířili demonizace, populisté, extremisté, i když možná takto sbírají levné hlasy mezi voliči. Musíme bojovat za práva Romů a všech dalších menšin eh, které eh, žijí v předsudcích a chudobě. Eh, demokracie znamená obhájit také svobodná média, svobodu podávat zpravodajství a také svobodu tisku, protože víme, že politika vždycky profituje z toho, že se tvrdě kontroluje situace. Obhajoba demokracie znamená, že e, se musíme, my bychom měli se volně pohybovat v naší společnosti a umožnit to ostatním. Pokud nebudeme obhajovat tyto demokratické hodnoty, tak přijdeme o vrpu tak, jak ji dnes známe. A to mě přivádí k mému druhému bodu, což je spolupráce. Málo kdy tolik lidí bylo vysídleno na světě, jako je tomu právě dnes ale eh, zřídka kdy tak eh, málo evropských zemí eh, postalo a bylo připraveno reagovat. V dvouměsíčním období minulém Švédsko přijalo asi 80 tisíc lidí a to je číslo, které odpovídá 25 milionům uchazečů o azyl, kteří se ročně objevují v Evropské unii. A toto Ehm, náš systém přijímání eh, přivedlo k jakémusi kolapsu a eh, protože tady bylo, neexistovalo evropské řešení, tak nás to donutilo eh, udělat ehm, um, jednorázovou mm, akci. Šengenská dohoda a volný pohyb. Toto je základním pilířem Evropské unie a je to klíčová věc pro naše ekonomiky. Ale pokud nebudeme jednat, a to rychle, tak ehm, o to můžeme přijít. Vidím tady eh, mnoho, je tu mnoho slov a mnoho plánů, jak se posunout kopředu, ale příliš málo akcí, kroků. A proto eh, vyzývám všechny členské státy, aby eh, převzali zodpovědnost. Je čas jednat. Je čas zajistit kontrolu našich věčnějších hranic, posílit naši spolupráci s Tureckem na základě mezinárodního práva. Ehm, je čas implementovat ehm, přes eh, redistribuci eh, uprchlíků ehm, napříč Evropskou unii, bojovat proti pašeráctví s lidmi a také eh, posílit naši společnou zahraniční politiku, tak abychom zabránili příčinám této uprchlické krize. Takže musíme se pohnout od chaosu, musíme přejít ke kontrole situace, jinak budeme riskovat to, že evropská spolupráce se ztratí tak, jak ji dnes známe. A když se podíváme ku předu, tak eh, je na čas přiznat, že Dublinská dohoda nefunguje eh, a že musí být eh, nahrazena něčím. Pokud eh, nevytvoříme nový společný udržitelný systém eh, pro azyl, azylanty, tak více zemí bude nuceno k tomu, aby eh, jednalo sami za sebe. A to může stížit mobilitu, obchod a především to bude překážkou pro lidi, kteří utíkají. Švédsko bude se zasazovat o nový azylový systém v Evropské unii, který bude založen na rovném přerozdělování uprchlíků, kdy bude to udělován migrant azyl v Evropské unii, ne v individuálních zemích. Jednoduše eh, řečeno, pokud budeme, pokud máme my sdílet eh, vnější hranici a máme-li mít volný pohyb mezi našimi zeměmi, tak musíme rovněž sdílet eh, systém přijímání azylantů. A přímě řečeno, Nevím, jak země, které se neúčastní společného azylového systému, jak se mohou účastnit v eh, šengenské kooperaci, při spolupráci. A nyní přecházím k třetímu, třetí poznámce, a to je ona přidaná hodnota pro naše občany. Ukázali jsme, že jsme připraveni tvrdě pracovat, abychom eh, byli sjednoceni, tak jak jsme eh, to nedávno udělali, když jsme udrželi Velkou Británii v, v Evropské unii. Ale stížnosti proti Evropské unii eh, napříč naším kontinentem by neměly být jen tak smeteny pod stůl. Tyto stížnosti nám ukazují eh, obrovskou potřebu zdůraznit skutečnost, eh, že je tady něco zvláštního, co nás drží pohromadě. Onen evropský duch, sdílená hodnota spolupráce pro naše občany. Toto musíme demonstrovat. Hodnota 28 článů a 580 občanů, kteří spolupracují. Musíme se postavit výzvám, jako jsou klimatické změny žádná země je nemůže zvládnout sama. Eh, v dnešních dobách globální vzájemné provázanosti. Eh, dokonce musíme vytvořit větší společný trh v dobách globální eh, soutěže a musíme vytvořit větší bezpečnost pro naše občany v dnešní době globální nejistoty. Ale pokud spolupráce v EU má skutečně být něco, čeho profitovat, tak je zapotřebí podpory. Široké podpory a ta musí být silná v 21. století. Musíme mít Unii, která bude pracovat daleko tvrději za eh, blaho našich lidí, občanů. Ve světě Ve světě, kde 62 lidí vlastní 3,5 eh, miliard lidí. A to v tomto světě potřebujeme Evropskou unii, která eh, se bude zasávat za rovnost a kdy každý bude mít možnost um, si mít naděje na dobrý život. A proto musíme vytvářet sociální Evropu, um, která bude posilovat, eh, bude, která vytvoří bezpečnější pracovní místa, lepší životní podmínky a která bude posilovat také podnikatelský duch a zabezpečí lepší přístup um, k pra, občanům k, k trhu. Protože když lidé a podniky budou um, posíleny, pak budou ekonomiky růst. V sociální Evropě Evropská unie hlavním zastáncem eh, dobrých podmínek pro eh, každého člověka, který pracuje v Evropské unii. A tím se zajistí, že lidé nikdy nebudou donuceni vzájemně si konkurovat nízkými mzdami anebo horšími pracovními podmínkami. Jde o to zajistit, že ve světě eh, globálních subdodavatelů vždycky existuje někdo, kdo nese zodpovědnost za to, že lidé mají bezpečné pracovní místo. V sociální Evropě by Evropská unie měla vydat ze sebe energii, energii globální hybné síly. A s, pokud takto bude pokračovat, tak HDP by v Evropské unii by mohlo růst a mělo by narůst eh, na 12 do roku 2020. Takže Evropská unie by neměla jenom jednat um, um, a, a, a, a měla by být hybnou silou uh, pro to, aby se vstupovaly i ženy na trh práce a aby měly uh, rovné pracovní podmínky. Toto uh, je z etického hlediska správné, stejně tak jako um, ekonomicky moudré. V sociální Evropě by Evropská unie měla se společně postavit k otázce nezaměstnanosti mládeže, protože to prolamuje naše ekonomiky a narušuje to naše společnost budoucnosti a proto bychom měli učinit priority. Investice do vzdělávání, vzájemné výměny studentů nejenom v oblasti vyššího vzdělávání, ale eh, také střední eh, školy a měli bychom vytvářet pracovní příležitosti do budoucna pro mladé lidi. Jde o sociální investice, ambiciozní obchodní dohody a také digitální vnitřní trh. Toto je eh, typ sociální drohy která, Evropy, která může získat srdce eh, evropských občanů. A eh, komise, promiňte, návrh komise Eh, pro pozměnění směrnice o vysílání pracovníků a tak eh, rozpracování sociálního pilíře ukazuje, že práce eh, je na cestě, že práce pokračuje, skutečnost, kterou vítám. Učinit kroky k lepším pracovním podmínkám a k učinit sociální pokrok je něco klíčového, takže pokračujeme. Pokračujme neúnavně směrem nahoru. Měli bychom se společně setkat, měli bychom vypracovat strategii, tak abychom eh, tu posunuli ku předu tuto myšlenku sociální Evropy. A byl bych velice potěšen a poctěn, kdybych mohl být hostitelem takovéhoto summitu v roce 2017 ve Švédsku. Pracujeme pro je to Evropskou unii. Ta, tady pracujeme pro eh, trh, ano, ale ještě více pracujeme pro blaho eh, eh, občanů Evropy. Takže Evropský parlament ehm, komisi a vše, vidím všechny tyto tři oblasti a vidím, že tady je jeden určitý celek ehm, a vidím, že v Evropské unii my máme schopnost vytvořit stejnou naději, kterou jsem pocitoval já eh, v, jako člen generace 1957. Byla to, to, to tež mělo platit pro generaci 1997, 2007, 2017 a eh, celou řadu dalších generací, které budou následovat. Takže eh, evropská zima zoufalství, ta byla dlouhá a tvrdá, ale pokud se postavíme za demokracii, eh, kdy demokracie musí obstát ve zkoušce, budeme-li spolupracovat a pokud ze slov učiníme skutky a budeme se věnovat eh, prchlické krizi a pokud se nám podaří vytvořit sociální Evropu, která zvýší blaho mm, eh, mm, lidí a životní podmínky lidí, pak budeme schopni obstát v těchto nejlepších časech a i v těchto časech nejhorších a pak se nám podaří vytvořit nové jaro naděje v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Pane ministerský předsel, děkuji. Teď má slovo jménem komise paní Georgieva. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedo Šolci, vážený pane premiére, vážení poslanci, vážené poslankyně. Předseda Juncker mě požádal, abych ho zastoupila v této rozpravě a vyřizuje své pozdravy. Ano, je to skutečně ta nejlepší a zároveň nejhorší doba, ale především je to doba, kdy my v Evropě musíme hájit své hodnoty. A jsem velice poctěna, že vás mohu přivítat zde, pane premiére, v této sněmovně, kde jste právě takto eh, postupoval. Toto jste právě teď učinil. Švédsko je zemí, která svůj vlastní osud utvářela hodnotami a s přesvědčením, že můžeme společně žít, pracovat a vytvářet spravedlivou společnost. Ovlivnil jste také nás ostatní v Evropě. Připomínám, že se svými skandinávskými partnery jste jako první pochopili tu hodnotu volného pohybu, protože Severská rada v 50. letech poprvé umožnila volné cestování a propojení trhů práce. A tyto úspěchy vám posloužily a tak jako slouží dobře i Evropě. Dnes jménem našeho předsedy bych chtěla vzdát hold švédské reakci na uprchlickou krizi. Vaše země dlouho přijímala nejvyšší počet lidí, kteří hledali ochranu ještě předtím, než vůbec vypukla tato krize. Vaše solidarita je takovým zářným eh, světlem. Když nějaká země tak daleko na severu v Unii je tak přímo postižena událostmi z jihu, tak to znamená, že v tom jsme společně. Žádná země nemůže tuto krizi zvládnout sama a žádná země by neměla být ponechána svému osudu, ať už je to Řecko, Švédsko, Rakousko, Německo. Žádná země nemůže tu tíhu nést sama. Společně musíme chránit své hranice, společně musíme pomáhat lidem, kteří závisejí eh, na nás, závisí na nás jejich přežití. Uznáváme úsilí Švédska, a vlastně jsme eh, eh, pozastavili přerozdělování uprchlíků do Švédska z Řecka a Itálie, protože tak je to férové. V, v, evropských zemích dnes musíme znovu nastolit pořádek a šengenský systém. Vaše země to dobře ví. Na mě velice zapůsobilo, jak nákladné je vytvářet hraniční kontroly na mostě Ursund mezi Švédskem a Dánskem. Stojí to miliony eur měsíčně. E, minulý pátek komise zveřejnila cestovní mapu kroků k znovu obnovení Schengenu a to do prosince 2016 nejpozději. To je příležitostí, abychom zvýšili odolnost Schengenu. Musíme se poučit z krize v tom smyslu, že ta, ten systém funguje pouze pokud se na něm všichni podílíme, jinak nefunguje vůbec. A proto samozřejmě musíme všichni tahnout za jeden pro vás. Komise nechce na nikoho ukazovat prstem, komise chce hledat řešení a podporovat všechny členské státy v tom, aby sdíleli odpovědnost za obnovu a ochranu Schengenu. Eh, druhé téma, pane eh, premiére, kterého jste se dotkl, je téma, které také souvisí s evropskými hodnotami. A to je evropský sociální model. Je to jeden z našich největších výdobytků. Nejedná se jenom o uspořádání našeho hospodářství, jedná se o součást toho, kým vlastně jsme, je to součást našich smluv, naší identity. Švédsko eh, se psalo celé kapitoly v tomto příběhu. A když jsem vás poslouchala, pane premiére, vaše vláda tyto kapitoly píše i nadále a já vám za to děkuji. Eh, zbytku světa jsme ukázali, že naše sociálně tržní ekonomika může prosperovat a může skloubit prosperitu se sociální spravedlností. Můj dřívější zaměstnavatel, Světová banka, označil Evropskou unii za takovou supermocnost v životním stylu díky těm standardům, které jsme zajistili našim občanům v sociálních otázkách, v rovnosti pohlaví, v životním prostředí, ale především pokud jde o ten systém sociálního státu. A teď je snaha vlastně uspůsobit tento model světu, který se mění mnohem rychleji než v letech, kdy jsme se my dva narodili. S ohledem na to je třeba tedy neustále se přizpůsobovat a v komisi jsme proto vytvořili návrh Evropského pilíře sociálních práv, který zavádí zásady a postupy e, zajišťující, e, abychom splnili své cíle v oblasti rovných příležitostí, spravedlivých podmínek a přiměřené sociální ochrany jde o to, abychom pomáhali jednotlivcům, ale abychom také vybudovali odolný trh práce a odolné hospodářství. A to tím, že e, poukážeme na nedostatky současných předpisů a najdeme tak opatření, která je ještě třeba přijmout. Na závěr chci říci toto. Po mnoho desetiletí Švédsko stělesňovalo evropské hodnoty. Hodnoty jako je rovnost, Eh, soucit, soucit s lidmi, kteří hledají ochranu. A dnes eh, ukazujete, že tyto hodnoty jsou stále velice silné. Bude to velká zkouška eh, pro naši generaci. Tyto hodnoty jsou světlem, za kterým bychom měli jít i nadále. Existuje evropské řešení a co víc, jedná se o jediné řešení. A chci vám poděkovat, pane premiére, chci poděkovat Švédsku za to, že jste takovou klíčovou součástí tohoto řešení. Děkuji. Děkuji srdečně, paní Gervivě. Za Evropskou eh, stranu EPP ho bude hovořit teď pan Hetmark. Děkuji. Pane premiére, pane předsedo, pane premiére, vítejte mezi námi. Jsem rád, když máme příležitost slyšet premiéra hovořit tak jasně jménem Švédska a říci, že Švédsko musí podpořit evropskou spolupráci, která musí být silná a stabilní. Žijeme v době, kdy krize přicházejí z vnějšku. Máme různé krize, mm, islámský stát, Syrie, terorismus, máme mm, krizi klimatických, klimatickou problematiku, uprchlickou krizi. Čelíme celé řadě významných výzev a jedině prostřednictvím silné Evropy můžeme těmto výzvám čelit. Nemůžeme tvrdit, že ty problémy vyřešíme do příštího týdne, protože je třeba se soustředit hlavně na spolupráci, kterou nutně potřebujeme a budeme ji potřebovat velmi dlouho, protože čelíme celé řadě problémů, které jsou e, daleko e, rozsáhlejší, než co lze vyřešit jedním rozhodnutím. Evropská, místo abychom se kladli otázku, co může Unie udělat pro nás, tak bychom měli se ptát, co můžeme udělat my pro Evropu. Už to bylo řečeno, ale co se týče sociálních otázek, nesmíme oslabovat evropskou spolupráci a přenášet evropské eh, otázky eh, vnitrostátních parlamentů na Evropský parlament, protože eh, bychom zabředli do byrokratické hry a to je právě to, kvůli čemu protestují evropští občané. My sami ve Švédsku eh, taky pozorujeme, že té byrokracie příliš mnoho, musíme se ji snažit omezit a zamyslet se nad tím, eh, jak to udělat. Měli bychom se možná soustředit na to, abychom odstranili celou vrstvu byrokracie. Ehm, a eh, potřebujeme stabilní finance, potřebujeme zajistit, aby bylo možné hovořit jménem vlastní strany, protože v některých stranách se říká, že eh, chtějí eh, peníze na něco vynaložit, ale pak jich třeba není dost a my musíme dbát na to, aby docházelo k dělbě eh, zátěže, aby byla dodržována pravidla a to se týká jak Orzunského mostu, kde je prostě potřeba respektovat pravidla na všech úrovních a nepřenášet tu odpovědnost na dobu dopravce. A co se týče uprchlíků, i další státy musí nést svůj díl odpovědnosti. A nyní, co se Turecka týče. E, v minulosti byly předloženy určité požadavky, které se týkají demokracie, svobody tisku a podobně. Je potřeba se na to dál soustředovat. Turecko musí být demokratičtější, musí lépe splňovat e, e, právní stát, protože jde o životy mužů a žen. Pane premiére, potřebujeme silnou Evropu a to bude dlouho vyžadovat sledovat velké úsilí, které budeme činit společně. Děkuji. Děkuji panu Hetmarkovi. Slovo má teď za sociálně demokratickou frakci pan Pitel. Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, vaše vystoupení velice vášnivé, ve kterém jste hovořil o demokracii a spolupráci, vy jste e, zmínil hodnoty. A já si myslím, že ta hlavní bitva o budoucnost Evropy neprobíhá na vojenském poli v Syrii nebo jinde. Ta bitva je bitvou o hodnoty. A my musíme dokázat, že dokážeme Evropskou unii přizpůsobit Eh, změnám ve světě za uplynulá desetiletí tím, že právě posílíme náš boj o hodnoty, místo abychom jej oslabovali. A jedna hodnota je cenější než všechny ostatní a to je hodnota solidarity. Slovo, které v Evropě, která je rozervána k egoismem, je přesto s evropským základem Evropy a to patřilo mezi hodnoty třeba, které byly drahé Olafu Palmemu eh, o, o, o eh, jehož výročí úmrtí jsme eh, před pár dny si připomněli. Pro nás demokracie je otázka lidské důstojnosti. A lidská důstojnost to je politická svoboda, důstojnost a solidarita. Solidarita znamená solidarita s těmi, kteří jsou utlačovaní, kteří prchají před válkou. Vy jste uvedl Eh, pozoruhodná čísla, 80 tisíc uprchlíků přijatých Švédskem. Děkujeme, pane premiére. Je jisté, že v tomto novém mezinárodním kontextu jednotlivé státy nemohou to sami zvládnout. Sama Itálie, samotné Německo, samotné Švédsko. Je potřeba společnou asilovou službu v Evropské unii, je třeba zrevidovat pravidla z Dublinu, jak jste říkal, a je třeba bojovat za sociální Evropu také, jak jste připomněl aby Evropa pracující nerozdělovala, ale Unie, která je bude spojovat a bude jim zajišťovat stejnou ochranu, která zajistí všem pracujícím bez ohledu na občanství stejnou odměnu za stejnou práci. Naše frakce díky významnému přispění delegace z vaší země získala nebo dosáhla toho, že eh, směrnice o vyslaných eh, pracovnících eh, bude doprovázet celou řadu pozitivních změn, jak doufáme. Děkuji. Děkuji panu Pitelovi a teď za frakci EKR má slovo pan poslanec Henkel. Vážený pane předsedo, před třemi týdny jsme ve Štrasburku mluvili o dvou poslancích, kteří um, mluvili o zákazu střílet. Um, Chtěl jsem vám sdělit, že vedení naší frakce se včera eh, rozhodlo těmto dvěma poslancům do 31. Eh, března eh, řekli jsme jim, že musí opustit naší frakci do této doby. Eh, pane ministerský předsedo, to je poprvé, eh, kdy dostávám aplaus z této strany eh, parlamentu a pravděpodobně i naposled. Pane ministerský předsedo, vy jste dvakrát zmínil, že, v roce 19, že jste se narodil v roce 1957. Já eh, v roce 1957 se z Hamburgu eh, na kole jel poprvé do Göteborgu. Eh, pořádně to kolo nejelo, byl jsem nadšen vaší zemí a Eh, musím, vždycky jsem volal šťastné Švédsko. Poprvé eh, vaše vláda eh, se tedy začala bránit tomu zabránit euro. Potom v roce 1998 se jako předseda spolkového združení německého průmyslu jsem byl pozván do obchodní komory ve Stockholmu, abych se zasadil za vedení eura. Švédský národ byl však moudřejší než švédský průmysl a musím říct moudřejší i než já. Ve Švédsku totiž obyvatelstvo mohlo hlasovat o zavedení eura. V Německu eh, můžete tak hlasovat o eh, nádraží ehm, no, zdali je to nezaměstnanost nebo ekonomický růst nebo zadlužení státu, Švédsko eh, se má, má podstatně lepší pozici než ehm, státy eurozóny. Vy, pane ministerský předsedo, ukazujete nejen sociálně demokratickým přátelům, ale všem ehm, poslancům tohoto parlamentu, že měna mu, musí odpovídat fiskální kultury, kultuře země. A že bychom měli přestat ty různé fiskální kultury eh, podřizovat potřebám této měny. Také jste uh, ukázal, no, řekl jste, že small is beautiful. A rovněž jste ukázal, že Evropa eh, trpí eh, spoustou věcí. Dále, Švédsko je šťastné z druhého důvodu. Protože Eh, v Švédsku jste se pustili do zodpovědné eh, politiky přijímání uprchlíků. Jako dlouholetý člen Amnesty International Vím, eh, jak těžkou práci jste měl provést kontrolu vašich hranic. Pane ministerský předsedo, tak, jak vám tady mnozí vyčítají, to nebylo nezodpovědné, to bylo zodpovědný krok. A v posledních letech v posledním roce eh, bylo eh, registrováno mnoho žádostí, 72,3% eh, z toho byli muži. A ze sociálního politického hlediska, co to může znamenat pro nějaké komunity, to nemusím říkat heslo Kolín, ale chtěl jsem pohovořit o něčem jiném. Mm, přemýšlel někdo tady o tom, co to znamená, když tito muži opouštějí své dcery, matky, sestry nechráněny ve své zemi? Většina eh, těchto uprchlíků mimochodem eh, eh, aktuálně nepřišla z oblastí, kde se bojuje, ale ze zoufalých, nejistých podmínek, ale často z jistých táborů. Přemýšlel tady někdo o tom, kolik lidí se dostalo do nebezpečí nebo kolik lidí přišlo o život, protože následovali pozvání německé vlády. Jsou tady sliby nezodpovědných převaděčů, eh, v které věřili. A to mě přivádí k třetímu důvodu, proč jsem dnes říkal, že eh, Švédsko je šťastná země. Euro a populistická politika. Eh, tady německá politika ehm, ehm, vlastně Evropu dostala do slepé uličky, nejenom svůj vlastní národ. Oproti tomu švédská vláda ehm, provozuje zodpovědnou politiku tím, že vaše země teď zaujala stanovisko, ztratila stanovisko morální supervelmoci, myslím si, že z toho nemusí, tím nemusíte trápit. Stejně tak jako Němci by měli být hrdí na eh, tento pojem. Děkuji. A teď má slovo za liberální frakci paní poslankyně Wikström. Tak, herr Tolman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat pana premiéra. Vítejte ve Evropském parlamentu. Je dobře, že s námi můžete dnešní odpoledne strávit. My víme, že Švédsko je průměrně velká členská země EU a chtěla bych upozornit na tu možnost, která se nám tu nabízí. Vy jste zmínil umluvu z Dublinu s tím, že je potřeba mít funkční azylovou politiku, která potřebuje reformu. A my bychom si přáli, abyste e, s námi více spolupracoval. A nyní, e, pane Levene, chci se vás zeptat, jak to vypadá s Radou Evropy. Zkuste přesvědčit ostatní vlády, aby e, zavedly udržitelnou azylovou politiku v Unii, protože jedině tak může dojít k té potřebné změně ta je teď potřeba víc než kdy jindy. Viděli jsme, k čemu došlo. Švédsko se hodně změnilo a teď opravdu hledá možnost nalézt více věrohodnosti a přesvědčit další členské země, aby změnili postoje. Jsme čím dál více zemí považovanou za poměrně pasivní vůči těm tokům. Jaká změna proti minulosti? To jsou lidé, kteří utíkají, ale my musíme nést svou odpovědnost. A tak to to nejde, eh, při, eh, abychom se podíleli o odpovědnost eh, v Evropě. Dohoda s Tureckem si situaci dlouhodobě nevyřeší. E, celá řada aspektů této dohody je v rozporu s Ženevskou úmluvou, s smlouvou Evropské unie. E, mnoho lidí e, na cestě do Evropské unie bude zastaveno a budou hledat jiné cesty, stejně nebudou moci zůstat v Řecku neomezeně dlouho. Tak co bude s tou společnou politikou protože kdybychom všichni sdíleli tu, tu odpovědnost, tak by k takovým jevům nedocházelo a neopakovala by se potom řecká tragédie a nedošlo by k jejímu opakování v jiných částech Evropy. Musíme si položit otázku, eh, jak vyřešit problém uprchlíků, kteří se do Turecka nevrátí. Či třeba hledat legální cesty, jak umožnit uprchlíkům dostat se do Unie a mít asilový systém, který umožní také uprchlíky rozdělit spravedlivým způsobem mezi členské země. Eh, Co se týče spolupráce s Tureckem, tam to bude fungovat jedině tehdy, když bude existovat společná ostraha vnějších hranic, společná společná asilová politika a je třeba nyní přijmout iniciativu vytvořit kladné dobré podmínky a teď je příležitost ukázat, že eh, máte schopnosti eh, vůdčí, eh, a abyste šli příkladem, protože je potřeba reagovat. My jsme zvyklí na transparentnost a otevřenost a to by také mělo být charakteristické pro radu. Žádný vedoucí představitel v Evropě by neměl jednat v rozporu s tím, o co se snažíme, abychom problémy konkrétně a konstruktivně řešili. Evropa si zaslouží víc, než to jsme udělali do posavat. Děkuji paní Vekström, Za sjednocenou levici paní, poslanky, pan, pos, paní poslankyně Björk. Minister, välkommen till Europaparlamentet. Vítejte, pane premiére, v Evropském parlamentu. Švédsko Eh, převzalo v roce 2015 velký díl odpovědnosti a přijalo celou řadu uprchlíků. Ale došlo k různým věcem. I na podzim viděli jsme eh, o eh, té iniciativě zavírat hranice. O tom teď tady nebudeme diskutovat, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale čelíme tady stejné výzvě. Máme ty lidi přijímat organizovaným způsobem nebo se máme snažit zavřít i naše hranice, proto abychom měli čas se trochu nadechnout. Co se stane? Jak, jak to bude probíhat? Já to vidím zcela jasně, pane premiére. Evropská unie přijala celou řadu lidí a my můžeme říci, Eh, jestli ty, které jsme přijali my, jestli to je moc nebo málo, ale Švédsko rozhodně může být vůči silou, je třeba změnit postoje, nemůžeme zavírat hranice, ale bohužel v tuto chvíli vidíme v radě postoje odlišné. Je tu eh, problematika policie, která získává více pravomocí v třetích zemích, která může zasahovat v jiných členských zemích eh, potroly ve Středomoří. To není řešení a konečně dohoda s Tureckem, to taky není řešení. Uprchlíci to nejsou ryby, to nejsou kvóty, to jsou lidé, které lidské bytosti, které mají srdce, pocity eh, a to nejsou kusy, to nejsou věci, musíme reagovat přiměřeně. Viděli jsme, co se udělalo v různých částech Evropy, ale musíme se k tomu vyjadřovat nejenom morálně, tak i politicky. Musíme mít plán B, musíme eh, mít koalici zemí, které chtějí pokročit, jednat a musíme se soustředit na to, co je možné realizovat, tak jak se to třeba udělalo v posledních dnech, kdy proběhly diskuse, ale musí se jít dál. Eh, sociálně demokratická vláda Eh, by měla ukázat, jaké jsou souvislosti eh, a, a možnosti, eh, které můžeme nabídnout uprchlíkům. Uvidíme, jakým rokem bude rok 2016, ale je třeba jednat, musíte jednat i vy v radě. A uvidíme, jestli to bude rok solidarity, a nebo jestli to bude ještě více zdí. Děkuji a teď má za zelenou frakci slovo paní předsedkyně Harms. Pane předsedající vážený pane ministerský předsedo, vážení kolegové, kolegyně, nejprve bych chtěla poděkovat za to, že jste zvolili tak eh, klidný tón při této konfrontaci eh, v Evropské unii, protože si myslím, že to všichni potřebujeme. I když třeba si vzpomenu na diskuzi o eh, summitu z včerejšího rána, tak si myslím, že je zapotřebí začít přemýšlet o tom, jaké další ještě výzvy tady existují, kromě otázky uprchlíků. Tak to nám, myslím, by velmi posloužilo. Ale vlastně bych chtěla poděkovat i vám, Švédsku, vaší zemi, protože podle mého názoru už po dlouhou dobu máte lepší politiku um, uprchlíky v Evropské unii. Není tomu tak, nezačalo to teď v posledním roce, kdy se tato krize přiostřila. A když jste se vrátili k hraničním kontrolám, tak jsem měla takový dojem, um, aha, tak to teď je budíček ze Švédska. Švédové teď říkají, že teď už nemůžeme, proto saháme po prostředcích, které si nepřejeme, ale eh, přejeme si evropské řešení. A no, hledání evropského řešení, to ovšem už nějakou dobu trvá a um, přeci jen eh, se to um, přešlo až k tomu uzavření hranic. Nevím, kolik času ještě máme na to, abychom se s ním vyrovnali. Um, máme co dočinit s globálními změnami, s globálními výzvami. Uh, a v Evropské radě to ale vypadá tak, jako kdyby vznikl dojem, že bychom měli hodně, že máme hodně času. Ráda bych od vás věděla, jestli opravdu nebude někdy na čase říct, že eh, určitá skupina států mm, v určitých oblastech mm, politiky azylové řekne, bude kupředu a řekne, my jsme ona skupina států, které jsou skutečně ochotny mm, vzájemně se postavit a solidárně se postavit a postarat se o více eh, uprchlíků. Všechno to, co diskutujeme s Tureckem, eh, kritizovat to, nevím, je to možná i malý pokrok, ale kam se dostaneme, když nebudeme eh, na vnější hranici s Tureckem, mezi Tureckem a Řeckem, když tam nebudeme moci přerozdělit uprchlíky. Já myslím, že je nesmírně důležité to, eh, co jste zmínil ve vašem projevu, a sice, že v Evropské unii eh, se nám musí podařit se postavit proti novým úzkostem a proti těm, kteří rozšiřují tento strach. A pan Henkel, kdybyste se prosím omluvil, Eh, eh, za to, co se tady říkalo zavedení eura. Já ani eh, nevím, jaký další rejstřík hříchů tady můžete prokázat jako nejvyšší lobista Spolkového německého svazu průmyslu. Ale jeden hřích, ten opravdu není dobrý a to je založení alternativy pro Německa. Protože tím jste v Německu položili základnu pro to, že toto prostředí úzkosti, strachu a štvaní se u nás daleko více zhoršilo. Evropané, dámy a pánové, Evropané by pak měli začít se bát, až nebudou schopni společně jednat e, tváří v tvář globální výzvě, kterou jak si přinesli k nám uprchlíci e, které jsme se původně snažili potlačovat a toto společné jednání, e, o tom musíme mluvit. Požadavek, aby si bohatší a stabilnější země světa Eh, těch eh, nebude méně, ale těch bude více takových zemí. Včera eh, pan komisař pro otázku prchlíků Spojených národů nám mm, předestřel takový dobrý globální přehled. Když se podíváme na eskalaci, kterou vyvolal mm, Putin a asadovská politika v Syrii, tady mm, jsme viděli zcela jasně, že tato válka neskončí jen tak rychle. A promiňte, to je poslední věta k tomuto jen společně jako Evropané eh, budeme moci eh, se vymanit z této přiostřené katastrofální situace, když budeme postupovat solidárně, když budeme solidární s ostatními. A děkuji, paní Harms. A proto děkuji za váš projev. Myslím si, eh, že to byl velice pozitivní příspěvek. Děkuji vám za pozornost a za vaši schovývalost, pane předsedo. A slovo teď má za frakci e FDD paní Winberg. Děkuji, pane předsedající Pane Levene, vy sám jste řekl, že Švédsko bylo naivní při přijímání uprchlíků. Je jasné, že jste eh, zdědil eh, takovou potápějící se loď, ale teď už také musíte něco dělat a rok a půl už se ta situace jenom zhoršuje. Kvůli zemím, jako je Švédsko, migrační krize a migrační politika EU se staly ekonomickým, politickým a humanitárním chaosem. Dnes jste na plenárním zasedání a chcete, aby celá Evropa vlastně nesla důsledky vaší naivní politiky. Žádáte ostatní členské státy, aby vás zachránili, když je teď potřebujete, když vlastně za to všechno můžete sám. Říkáte, že je třeba, abychom všichni se zostili odpovědnosti a byli solidární. Vy ale eh, musíte musíte eh, se sám zostit své zodpovědnosti a já se ptám, věříte skutečně v takovéto přerozdělování uprchlíků, jak by to mohlo fungovat? Některé státy nemají na to zdroje, nemají na to ani politickou vůli, aby integrovali tyto obrovské, eh, toto obrovské množství uprchlíků. Stále více zemí Eh, nechci mít nic společného s tím mechanismem přerozdělování, eh, který vy propagujete. Pane Levene, vy byste se teď měl zostit své zodpovědnosti, i když je to nepříjemné, měl byste si uvědomit, čemu Švédsku čelí, že to je obrovský problém. Hovoříte o 80 eh, tisících emigrantů, kteří by měli opustit Švédsko. Jak to ale bude fungovat, když není možné ani 30 uchazečů o azyl naložit do um, autobusu? ENF e e teď mluví pan poslanec Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. V minulé době na počátku 90. let jsem jezdil pravidelně s rodinou do Švédska. Je to krásná, prosperující, bezpečná země. A později jsem šel na prezentaci o Švédsku, kde se říkalo, že Švédsko je průkopníkem v eh, otázce rovnosti žen. Eh, školy byly velice progresivní, švédská vláda byla velice otevřená. Eh, příští, pardon, minulý rok jsem se vrátil se svou vlastní, s mojí rodinou, s dětmi, s mými a byl jsem šokován, jak se země změnila. Mé dceři je 12 teď přepravuje prezentaci o Švédsku a svým spolužákům řekne, že Švédsko je teď země, kde je nejvyšší počet znásilnění na světě. Jenom v Lesotu je, jsou na tom ženy hůře. Chci to zopakovat. Čísla o znásilnění jsou ve Švédsku vyšší než v Mexiku, v Nigerii, v Rusku. Moje dcera také řekne svým spolužákům, že švédská vláda e, utajuje tyto informace tak, aby opozice zůstávala slepá. Pane předsedo, jsem šokován tím, co se ve Švédsku za 30 let stalo a má to jediný důvod a tím je Evropská unie. Eh, vlastně ta zkáza, kterou za sebou nechává. Evropská unie se hroutí a táhne sebou dolů i Švédsko. Selhání Evropy je selháním jejich politických elit. A teď má slov eh, zařazený poslanec pan Balco. Děkuji. Vážený pane Premiérem Daniel Fribak, švédský ekonom, který teď žije v Budapešti, řekl následující. Jedna z nejhezčích věcí v Maďarsku je to, že oproti západním Evropanům ještě pořád věříme v konzervativní hodnoty. Nejenom, že v ně věříme, ale rozhodujeme také podle toho. Vy věříte v liberální hodnoty. A podle toho už celá desetiletí 100 tisíce eh, žadatelů azyl a migrantů eh, je u vás přijímáno eh, a vede to také velmi potížím a kriminalitě vaší zemi. To je vaše rozhodnutí. Rozhodnutí suverénní země. Ale mm, vemte, jsou určité státy, které nechtějí přijmout 100 tisíce prchlíků, kteří mají svou vlastní kulturu, kterou chtějí chránit, které nechtějí vytvářet paralelní společnosti a k těmto zemím patří taky Maďarsko. A vy tady mluvíte o demokracii. Akceptujte to, že politická eh, rozhodování v Maďarsku ehm, jsou ehm, činěna refer- ne, v rámci referenda. Toto je také suverénní rozhodnutí suverénní země. A teď má slovo za frakci EPP pan poslanec González Pons. Bez mikrofonu. Pane Kocelanci, musíte si zapnout mikrofon. Vážený pane premiére, uprchlická krize je nejhorší humanitární krizí v Evropě od druhé světové války a nevyřešíme to eh, nelidskými řešeními. Eh, zbudování zdí nebo uzavírání hranic neznamená konec migrační krize. Jediné, co to způsobí, je ještě nelidštější podoba eh, útěku těchto lidí do Evropy. Evropané jsou si všichni rovni a měli bychom si být rovni i v zodpovědnosti. Proto tady podporujeme společnou migrační a azylovou politiku, proto podporujeme společné řízení vnějších hranic, abychom chránili šengenský prostor. Národní řešení nějak neřeší evropské problémy, právě naopak. Právě proto Evropa existuje, protože dnes národní řešení vůbec ty národní problémy neřeší. Například vaše vláda se jednostranně rozhodla znovu zavést hraniční kontroly a dokonce nutíte soukromé přepravní společnosti, aby prováděli um, ehm, zkoumání těch lidí, které převážejí. Je tady eh, možnost pozastavit Schengen na tři roky, přestože normálně podle norem to má být pouze na dva roky. A to jsou právě, pane premiére, národní defenzivní řešení. Jsou to řešení, která jsou nedostatečná a podle vašeho názoru jsou asi dobrá pro Švédsko, ale jsou špatná pro Evropu. Socialisté a zelení eh, hájíme Evropu bez hranic. Dnes ráno tady eh, byla silná slova proti dohodě s Tureckem. Vaše země ale znovu eh, vlastně obnovila bariéry. A teď je otázka, co z toho je socialistický přístup, co z toho je přístup. Evropu je třeba budovat postupně, protože pokud se zastavíme, tak roste nacionalismus a s nacionalismem i xenofobie, protože to souvisí i s fanatismem, s populismem. Eh, heslem Evropy je jednotná v rozmanitosti, ale dnes bychom také měli být jednotní eh, v, té, eh, v tom, jak si některé věci protiřečí. Vy hlásáte sociální Evropu, ale já si myslím, že Evropa musí být sociální i tehdy, když řeší sociální problém a to je právě problém uprchlíků a vy přitom obnovujete hraniční kontroly a jinak skutečně zvýšení zvítězí populisté, pokud budeme takto pokračovat. Takže nyní dávám slovo za sociálně demokratickou frakci panu Ulf Skokovi na jednu minutu. Tak för att du är här, Stefan Löfven. Děkuji, paní Ulskok. Děkuji. Jsem ráda, že eh, jste sem přišel, protože je to důležité slyš, poslouchat tady tu celou historii veškerá ta tvrzení, která s tím souvisejí, která jsme zde slyšeli v tomto stále. Proto je dobré, když vlastně eh, slyšíme eh, obecný kontext. Chtěla bych hovořit po, o nerovnostech v Evropě je, je eh, 23 milionů registrovaných nezaměstnaných a možná, že skutečnost je ještě hrozivější v celé Evropě a také v tomto sále jsou takoví, kteří se domnívají, že v této situaci Eh, se vlastně tato eh, krize, tato nezaměstnanost by se měla řešit nižšími platy a horšími pracovními podmínkami. A to však je však eh, potřeba eh, vytvářet eh, lepší podmínky, protože v, nových, v novějších zemích jsou ještě horší podmínky někdy a to vede ještě k větším propastem a k nerovnějším pracovním podmínkám. My, sociální demokraté, bychom chtěli ukončit tady tento sociální dumping. Nechceme sou, hospodářskou soutěž s nízkými platy a špatnými podmínkami, protože tím by se zhoršila situace pro všechny, nikoli pouze pro ty, kteří jsou tím přímo dotčený. Eh, měla by být stejný, stejné platy za stejnou práci. To by měla být samozřejmost. Eh, doufajme, že pan Juncker tento plán také skutečně prosadí. On v něj asi věří, ale zda má skutečně sílu toto celé prosadit do skutečnosti. Dnes je mnoho lidí, kteří už nemají žádnou důvěru v pravomoci a ve schopnosti politiků, kteří často hovoří pouze planá slova. Eh, mám na mysli eh, například záležitosti fotbalového klubu ve Stockholmu. Potom eh, to vede k posilování extremistických stran, extrémní pravice, protože lidé nedostávají uspokojivou odpověď na svoje problémy. Sociální dumping je potřeba odbourávat, pracovní podmínky je potřeba zlepšovat, protože jinak by ti extremisté, extremistické strany získaly ještě silnější pozici. Evropská komise představila určité návrhy návrhy k sociální eh, politice. Například eh, jsou tam, eh, se, hovoří se o sociálních partnerech, kteří by se měli více zapojovat, ale nevím, zda toto všechno je dostatečné. Děkuji. Nyní má slovo za liberální frakci pan Federli. Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Dnes jste dorazil v době, která je pro Evropskou unii eh, velice obtížná. Hledáme řešení pro naši budoucnost, pro klimatické změny, řešíme uprchlickou krizi, i zde hledáme řešení a kromě toho eh, řešíme Brexit, eh, nárůst populismu a tak dále. Proto jsem velice rád, že tady dnes jste, pane premiére, a nejprve bych vás chtěl ocenit eh, za velice jasné vyjádření. Vy jste hovořil o přijímání společných rozhodnutí, která mají svá, své důsledky. Jsou to rozhodnutí, která se musí implementovat, což my sami, i já osobně jsem vždy žádal. Vidíme, jak vypadá situace na radě. Rada přijímá rozhodnutí, ale následně se nic neděje, což znamená, že rada zůstane izolována, protože pokud se po rozhodnutích nic nestane, jaký smysl má migrační rada, eh, je jedna oblast, kde skutečně musí dojít k politické implementaci rozhodnutí. Mám určitou eh, pochybnost, pokud jde o eh, vaši koncepci sociální Evropy. Vy jste se podílel na vyjednávání s Davidem Cameronem a vy jste tam vlastně učinil konec eh, so, eh, sociální Evropě. Vy jste přitom učinil určité předvolební sliby, váš kabinet učinil určité sliby. K čemu došlo mezi vámi a panem Cameromen, Cameromen že jste změnil svůj eh, názor? Já jsem skutečně znepokojen. Mám pocit, že sociální mm, demokracie ztratila svoji koncepci, svoji představu Evropy. A jak řekl pan Hekmar, my přitom potřebujeme naopak eh, pro Evropu koncepci velice silnou a sociální demokracie s takovou koncepcí pro Evropu přišla. My jsme se zasazovali jako sociální demokraté o rozšíření Evropské unie, o další spolupráci. A jakou představu máte vy a vaše vláda? Nyní za GUE NGL paní předsedkyně Cimr má slovo. Pane premiére. Já jsem teď si nemyslela, že eh, vlastně někdy, když to, co mohou říci někteří poslanci. Ale ano, to jsou otázky, které bych si také ráda položila. Je dobré, že jste mezi nás přišel a vyjádřil to, protože prožíváme ve velmi kritické období a musíme najít společné řešení a myslím si, že to se nám podaří pouze, když budeme jednat solidárně a demokraticky. Ano, potřebujeme sociální Evropu, to zde také zaznělo, ale současně jako to člen rady a jako ta, na takového se na vás obracím, spolu odpovědný za to, aby ta dohoda s, Velkou Británií, která byla uzavřena, aby neohrožovala eh, sociální Evropu, ale oba, což se obávám, že se mohlo stát důležitá eh, nařízení nebo regulace, která právě souvisejí s Eh, možnosti pohybu zaměstnanců v jednotlivých zemích, to je nyní vystaveno zkoušce a v konečné fázi říci, jeden z těchto důležitých pilířů základních svobod Evropské unie, které bychom měli vyřadit, to považuji za velmi nebezpečné a v této souvislosti bych chtěla také říci to, když kolegové říkají, je tady rozpor mezi tím, že říkáte, chceme sociální Evropu a na druhé straně musíme vystupovat také proti migrační politice, ale musím, to spolu souvisí. Nikdy se nám nepodaří vybudovat eh, sociální Evropu, když si nebudeme eh, rozdělovat a solidárně řešit, rozdělovat uprchlíky. Pokud řekneme, nepokusíme se toto vyřešit společně, solidárně, tak se nám nepodaří toto řešit. Hovořila jsem s vší kolegyní, paní Martin Bjork, my od vás očekáváme, že právě vy uděláte tady tento krok že všichni, všichni chtějí najít společné řešení, ale nikdo neudělá první krok, tak udělejte prosím ten první krok směrem ke společnému evropskému řešení uprchlické politiky. Ní za zel, frakci zelených dávám slovo panu Eriksonovi. Pane premiére, vítejte. Dohoda mezi Evropskou radou a Tureckem, nedávná dohoda, takže nechává hodně otázek otevřených, bez odpovědi. Samozřejmě i e, máme určitá znění o azylu, o mezinárodním právu, ale jak to bude fungovat v praxi? E, a tady máme k tomu několik otázek, pane premiére. E, Řecko si myslí, že Turecko je bezpečnou zemí, ale Švédsko si to nemyslí. Nicméně Evropská unie by měla mít společný postoj k této věci. Jinak by to bylo podstatě na té trase, která by podmňovala, zdali eh, ti uprchlíci budou vraceni nebo ne. To není odkud jsou, ale jak se sem dostali jakou trasou. Pokud by se v praxi měla zavře, zavřít řecká trasa, jakou jinou trasu by si volili tito lidé a e, bude bezpečná. A takže nemyslíte si, že tato dohoda ještě situaci zhorší a co švédská vláda? Jak hodláte reagovat v blízké budoucnosti na to, abychom dostali odpovědi na všechny tyto otázky, abychom skutečně mohli říci, že Evropská unie plní asilové právo? Má švédská vláda nějakou představu, jak s tím pracovat do budoucna? Teď osobní otázka, pokud mohu vy osobně. Po všech těch dohodách, po všech těch vyjednáváních, máte nějakou naději? Eh, eh, mm, ohledně kolegů, myslíte si, že kolegové v radě se dohodnou o tom, jak spravedlivě rozdělovat uprchlíky? v zájmu solidarity. Děkuji nyní za EFDD. frakce má slovo pan kolega Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Ano, nyní máme eh, zde se hovoří o politikách, které Hovoří se zde o řidičích, eh, oba jsou členové eh, odboru a Nyní musíme přestat s těmito rovnostmi a s těmito podobnostmi, analogiemi. Stefan žije v určité realitě, která vede k mnoha chybám. Já si myslím, že moje strana má také jiné zástupce, jiné sny. A já jsem stále už znovu konstatoval, jaké byly výsledky té dřívější naivity eh, a jaké signály tato dřívější vláda vysílala. Moje strana už předložila předložila návrh který také předložil ministerskému předsedovi a nyní se ale všechny tyto argumenty zneužívají ze strany konzervativců. To je opravdu taková obrovská mašinérie, která se vytváří a to vede právě eh, k té situaci. Eh, eh, švédský sociální model je velmi silný, ale nyní bohužel je ohrožena, je téměř na, na kolenou. Nemůže už toto všechno snášet. Více než 60% žadatelů o azyl v Evropské unii jsou ekonomičtí uprchlíci. Přes 6 tisíc dětí umírají na těchto cestách z nedostatku, z nedostatku čisté vody a výživy. Toto, eh, tato priorita Evropské unie je naprosto nesmyslná hovořil si o těch dohodách a toto samé udělala vláda ve Švédsku. Mnoho miliard pro, eh, jako příspěvek pro Evropskou unii a Švédsko je vlastně špatný příklad v mnoha očích a to souvisí tady s touto politickou korektností stávající vlády. Děkuji. Nyní za frakci ENF dávám slovo kolegovi Majerovi. Ano, děkuji, pane předsedo. V Evropě nezůstane kámen na kameni. To už jsem vlastně nedávno četl ve velice dobrém komentáři. A to mě vede k myšlenkám, a když dnes tak poslouchám tu debatu, to, co říkají někteří kolegové, paní Bjerk nebo Harms, tak ty otázky vyvstávají ještě více. Zda tyto dámy žijí na nějaké jiné planetě? Snad na Marsu. Mnoho z toho, co zde slyšíme, je velmi nebezpečná naivita, která zde bohužel panuje. A když se podíváme na tu krizi, na tu migrační krizi, na zcela nekoordinovaný a nesmyslný postup, bez, nezodpovědný postup Evropské unie, tak vidíme, že právě tito lidé přispívají značným dílem k tomu, že ta krize se tak vyostřila, jak to teď prožíváme. A ta situace také dokazuje ještě další věc, a to, že jednotlivé členské státy, které mohou využívat své kompetence, protože e, vlastně využívají tuto kompetenci k řešení problémů, což Evropská unie. Nyní to vidíme v Rakousku, že přejímá e, naše více nacionalistická strana, přejímá tady tyto myšlenky, které potom prosazuje. Myšlenky Unie Merklové e, vytvořit přivedli právě Evropu do, velik, do této veliké krize a tady eh, ty jednotlivé návrhy, které vidíme, právě přicházejí ze strany jednotlivých. A to je ještě malá statistika. Na 100 žadatelů o azyl v minulých letech v Rakousku bylo 155 trestných činů, který, které byly spáchány. A víte, že už to zně zaznělo, 75% žadatelů o azyl jsou muži. A vlastně toto, čili klade, kladu otázku, chceme, aby to tak všechno bylo? aby ženy se byly ohrožovány těmito muži. Chceme opravdu, aby toto se stalo. Já velmi děkuji Viktorovi Orbanovi, protože v prvním kole tady této dohody zamezil prv části dohody s Tureckem. Děkuji. Nyní dávám slo za nezařazené panu Fontulisovi dostihl v evropské unii je stále více postižena situací která je nepřijatelná pro považována za tu nejlepší zemi. My máme velké problémy a musíme nalézt řešení, ale e, s takovými opatřeními si vytvoříme ještě další problémy. Teď zde máme problémy s nezaměstnaností mladých, snižují se výdaje na zdravotnictví. To jsou významné otázky. Samozřejmě potom ta otázka ekonomická, migrace, my jsme se zaměřili na tyto otázky a potom máme další stejně významné, jako ty různé spekulace eh, různých eh, skupin, které podkopávají pocit demokracie a eh, právo na jiný názor. Nemáme žádnou přece červenou linii a není možné persekuovat eh, nesouhlasné názory eh, v Evropě. Přece to by si sice někteří přáli, ale to nejde. Nezapomínejme na minulost na cestě do budoucna jako Evropská unie. Buď se změníme, anebo zkrachneme. Děkuji. děkuji. Děkuji. Já bych chtěla využít vaší přítomnosti a mám pár potřeb, mám pár informací ohledně, které potřebuji vysvětlit. Například PNR. Vím, že vaši kolegové z vlády i zde v parlamentu to neustále odmítají. A jak vysvětlíte změnu eh, kurzu vaší země? Eh, neprve to byla politika otevřených dveří a teď je to politika zavřených dveří. Restrikce na žádosti o azyl, to je zcela v rozporu s linií socialistů a zelených tady v parlamentu především. Ale především se chci zeptat pravné premiéry na jednu věc. Jak je možné, že i ve Švédsku eh, vzorná země, která přijímá, toleruje všechno, rovné příležitosti, vykazuje nárůst dramatického jevu projevů antisemitismu, například Malmé, eh, to město, kde eh, mm, před eh, nacismem v roce 43 se uchýlily tisíce židů a tam existují různé útoky, takovéto jevy. Je to alarmující, že tam žijí pouze teď stovky židů podle tedy informací z televize a oni se bojí vycházet ze svých domovů. A, mm, takže mm, sice to je jiná historie, jiná věc, ale dělá nám to starosti. Dále, chtěla bych vědět, co hodláte udělat vaše vláda, poněvadž i zde Nevím, zda to je pravda, ale je to velice zneklidňující, pane premiére. I eh, ti eh, židé, kteří přispěli k budování evropské kultury, tak vlastně pro ně Švédsko již není bezpečným místem, již to není jejich domovina. No to znamená, že zde vůbec eh, se zhaslo světlo naděje a vznikla tma bez naděje. Za sociálně demokratickou frakci paní Rodriguez nyní má slovo. Vážený pane premiére, jsme velice rádi, že vás můžeme přivítat v Evropském parlamentu. Vy přicházíte se silným proevropským hlasem, který vychází ze švédských zkušeností a Švédsko řeší některé problémy, přesto zůstává jedním z nejlepších příkladů, který bychom měli v Evropské unii celkově následovat. Jednak eh, je to v otázce demokracie, o které jste sám hovořil. Ve Švédsku je vysoký standard zastupitelské demokracie. Za druhé, Švédsko zůstává jedním z nejlepších příkladů toho, jakým způsobem můžeme usilovat o udržitelný rozvoj a přitom zohledňovat také environmentální a sociální dimenzi a zajišťovat silnou obnovu hospodářství a tvorbu pracovních míst. A Švédsko je také dobrým příkladem toho, jak je možné na sebe brát i mezinárodní odpovědnost. Já vím, že vy sám usilujete o novou globální dohodu a to navzdory různým problémům. Přesto přeze všechno Švédsko zůstává pozitivním příkladem toho, jakým způsobem je možné integrovat uprchlíky. Musím říci, že v nedávné době jsem sama Švédsko navštívila, abych se inspirovala a to, čeho jsem byla svědkem, o tom bych ráda své kolegy zde informovala. Zejména ohledně toho, jakým způsobem Švédsko řídí příliv imigrantů. Byla jsem svědkem velice důstojných podmínek přijímání imigrantů na hranicích. Druhá věc, uprchlíci jsou distribuováni po celé zemi do celé řady obcí, kde mohou najít důstojné bydlení a mají tam přístup k sociálním službám, k základním službám. A také jsem viděla velice dobré programy rekvalifikace a integrace uprchlíků na trh práce. Takovou realitu jsem ve Švédsku viděla a teď už se dostávám k závěru. To jsou um, jednoduché, prosté věci, velice lidské, humánní. Švédsko ukazuje, že je možné jít touto eh, cestou a myslím, že by se tím Evropa měla inspirovat. Ještě jednou vám děkuji. Jako poslední řečník v rozpravě za zelené kolega Anderson. Tak. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji i vám, pane premiére, že jste dnes dorazil na naši rozpravu. Doufám, že je pro vás tato diskuze zajímavá a produktivní. My jsme zde hovořili o sociální Evropě, ale vy jste nezmínil to nejdůležitější, tedy to, že Evropská unie v tuto chvíli eh, má nefunkční měnovou unii, která dosti přispěla k ekonomické krize a také k nezaměstnanosti. Je zjevné, že Švédsko učinilo velice správné rozhodnutí, když řeklo ne, my se k měnové unii nepřipojíme. Nicméně Vidím a slyším tady kolegy v parlamentu, kteří říkají, že Švédsko vůbec nemá právo eh, v této politice pokračovat a držet se stranou měnové unie, protože tím eh, nerespektujeme, ale to bychom nerespektovali vůli švédských eh, občanů. My jsme si mysleli, že bude vhodné podržet si tuto možnost volby. I jiné země ty, ten, tento opt-out eh, mají. Nicméně dlouhodobě je potřeba, abychom zajistili všem zemím v Unii dobré podmínky eh, pro fungování, když se rozhodnou, že se nepřipojí k měnové unii. Je třeba poskytnout eh, záruky těmto zemím. Rozhodnutí totiž, pokud už mají padnout, tak musí být dobrá pro všechny, nejenom pro některé. A já doufám, že Švédsko i zde půjde příkladem. Děkuji. Děkuji. Nyní uděluji slovo ministerskému předsedovi Švédska, panu Levenovi. Tak prosím, pana Levena. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za tuto diskuzi a za všechny příspěvky z přirozených důvodů nejsem schopen odpovědět na všechno, ale vynasnažím se se vyjádřit k různým těmto připomínkám. Za prvé, na pana Hekmarka. Já nechci přijímat spoustu nových pravidel, která by zatížila podniky, ale mně šlo o to, my máme společnou ekonomiku, máme společný trh práce a na tomto trhu práce potřebujeme budoucnost pro ty, kteří e, vytváří bohatství, které se my snažíme rozdělovat. A já zde e, nevidím tedy Eh, dobré, aby eh, lidi viděli před sebou negativní budoucnost, kdyby se zhoršovaly jejich pracovní podmínky. To, je, to není budoucnost, o kterou Evropská unie stojí. Přece je to náš společný zájem i odpovědnost, aby evropský trh práce se řídil důležitými hodnotami a zároveň, aby dával různým zemím možnosti eh, řídit si věci, jak si přeji. Ale ty, to, co jsme viděli v roce 2007, judikátor Laval ukázal, že evropské odbory nejsou schopny obrá- uhájit kolektivní dohodu. A to bylo špatné. Ono by bylo snadné říci, ano, kdyby Švédsko mělo eh, eh kolektivní dohody, které nediskriminují, eh, ale hm, zde Eh, prostě to je tak, že mm, občané, naši občané, naši pracující musí konkurovat eh, s těmi, kteří pracují za nižší mzdy, ale mohu vás ujistit, eh, proto naši lidé nebudou. Takže musíme si slíbit jednu věc, že budeme pracovat na takovém trhu práce, který bude příslibem do budoucna. A uvědomme si, že mm, ženy a muži, kteří každý den chodí do práce, tak to jsou ti, kteří vytváří hodnoty a těm bychom měli vytvářet dobré podmínky. A potom hm, hodně připomínek, které se týkaly uprchlické krize. Zde hm, bych tomu řekl toto máme a budeme mít uprchlíky na světě, bohužel. Problém, jak někteří říkají, že to je problém Švédska, protože Švédsko ten problém vytvořilo, vytvořilo protože přijímalo uprchlíky, ale problém je přece krize v Syrii a na Středním východě, která nutí lidi utíkat, protože se bojí, jsou terorizováni, žijí ve válce. To je reálný problém. A je lidské říci těm, kteří utíkají, aby si zachránili život, říci jim, ano, pomůžeme vám, buď jim můžeme pomoci, takže vyřešíme jejich problém, který to způsobuje. To, že musí utíkat, to je důležité, ano. Ale ti, kteří skutečně potom sem dorazí, tak jim zavřete dveře? Ano, někteří si myslí, že ano. Já si myslím, že by bylo lidské říci, musíme přece pomáhat těm, kteří utíkají, aby si zachránili životy. A 28 členských států, kdyby společně se na tom podíleli, tak by to vyřešili. To by problém nebyl. Je nás, je nás přes 500 milionů obyvatel. To bychom přece spolu vyřešili. A bylo by správné říci, ano, všichni se do toho zapojíme. A je správné říci, pokud nebudete participovat na tomto systému, tedy na asilovém systému, tak byste neměli participovat ani na šengenském systému. Nemůžete si vybírat jenom to dobré, to snadné, co se vám líbí. A potom e, sedět si tak v klidu a eh, občas tedy jenom se zvednout a e, dělat problémy. My chceme budoucí systém, který bude rozdělovat odpovědnost mezi 28 států. A někdo se tady ptal, nevím, nevím, zda to tak bude. Ano, já jsem tady slyšel určitou rezistenci ale je to jediný způsob pro to, aby Evropská unie dobře fungovala? Ano, musíme si pomáhat, to je jediná cesta. Ti, kteří nechtějí participovat, aby měli zvážit něco jiného. Pokud toto nebude fungovat, tak to postihne celou Evropskou unii, tedy i ty, kteří nyní sedí v koutě a nedělají nic. To je také postihne pokud chceme mít skutečně efektivní, funkční Evropskou unii, tak musíme spolupracovat také, také v těchto problematických oblastech. O to jsem chtěla říct. V tom musíme mít mezi sebou jasno. A teď pokud jde o dohodu s Tureckem. Ano, já myslím, že je, to je správná věc. Musíme nalézt řešení, a tady spolupracovat s Tureckem, jinak bych to byl, býval nepodpořil. Nemůžu zodpovědět na všechny detailní otázky, co to bude znamenat nakonec. Předseda Tusk nyní má mandát, my jsme mu dali mandát, aby o těchto principech vyjednával Chceme, aby především se zastavilo převaděčství. A ti ale, kteří jsou proti všemu, tak také musí nabídnout alternativy. E, realita je, že tisíce lidí, sta tisíce lidí e, dávají, e, nebo ohrožují své životy tím, že jdou, jsou v rukách pašeráků, kteří je převáží po moři, kteří prodávají vlastně tyto cesty a těm jsou tyto životy lhostejné. A tento rok je to více než 500 lidí, kteří zahynuli, to musíme zastavit. To je jedna cesta. To je ale není jediné řešení. Ne, to není jediné řešení, ale je to jedna z věcí, kterou musíme udělat. A uvidíme tedy, co nám jednání přinesou, jaký bude výsledek a potom o tom budeme diskutovat. Ale určitě to je ta správná věc také i směrnice o vysílání pracovníků. A zdali ty změny, její novela všechno vyřeší. Ne, nevyřeší, ale je to dobrý krok před ukázat zaměstnancům i zaměstnavatelům v Evropě, že jsme schopni Eh, vytvořit pracovní trh, který bude fungovat a který bude respektovat kolektivní dohody, veškeré předpisy, normy eh, našich zemí bez ohledu na to, jakou zemi si zvolíte. Evropská unie by měla vytvořit tuto platformu a možnost eh, pro naši zemi, to znamená respektovat kolektivní smlouvy. To je cesta, kterou jsme si zvolili, byla velice dobrá, efektivní Eh, znamenalo to růst bohatství a i spravedlivé přerozdělování mezi občany našich zemí a já bych se této cesty chtěl držet. To, co navrhuje komise, já myslím, že to je velice dobré, je to krok před, bude to znamenat více naděje zaměstnancům, pracujícím v Evropě a to je určitě velice dobrý začátek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane